jejich eh, vstup do eurozóny bude odložen. To je přece dvojí měřítko. Trestat by se měli ti, kdo jsou vinní a proto by Řecko mělo opustit eurozónu. Další bod na pořadu jednání je otázka k ústnímu zodpovězení eh, pro blokovou výjimku automobilový sektor. Slovo má především jako první poslanec Stolojan na pět minut, prosím. Pane předsedající, pane komisaři, výbor Ekon se zabývá otázkou eh, revize nařízení o blokové výjimce v automobilovém průmyslu. Je třeba se zauvažovat. Jak víte, bloková výjimka, toto nařízení o blokové výjimce je velice důležitým nástrojem pro podnikatelské společenství. Toto nařízení bylo přijato v roce 2002. Tehdy komise zvažovala to, že je oligopolistická situace na automobilovém trhu, že šest velkých firm na evropském trhu, které společně mají tržní podíl 75 na tomto základě Evropská komise došla k závěru, že oblast automobilového průmyslu by eh, měla mít eh, specifickou regulaci, která vyprší 31. května 2010. Nyní komise má za to, že trh pro prodej nových vozidel je vysoce konkurenční a že koncentrační úroveň eh, koncentrace na trhu se snížila. V důsledku tohoto názoru komise navrhuje, aby ta konkrétní bloková výjimka už nebyla chápána jako nutná pro nově nová vozidla, nově prodávaná vozidla. A proto by tato výjimka měla platit jen pro opravu a údržbu vozidel a pro distribuci náhradních součástek. Tato změna vzbuzuje v parlamentu obavy. Víte, že Evropa teď prochází finanční ekonomickou krizí, je velká nezaměstnanost Automobilový průmysl v Evropě je klíčovým sektorem ekonomiky, přispívá k zaměstnanosti, inovaci a konkurenceschopnosti celé ekonomiky. Věříme, že je nezbytné vytvořit obecné podmínky k tomu, aby tento sektor byl udržitelný a ekonomicky výkonný, aby byl zelený je třeba zajistit, že malí a střední e, podnikatelé budou mít také příznivé podmínky v tomto odvětví. Malé a střední podniky přece poskytují pracovní místa a poskytují e, dodávky automobilovému průmyslu mnoho um, podnikatelů a servisních eh, podniků vyjádřilo obavy ohledně toho, co se bude dít v budoucnosti, protože by se zhoršila rovnováha mezi eh, na jedné straně výrobci automobilů a dalšími hráči v oblasti automobilového průmyslu proto vás chci požádat, pane komisaři Almonio, za prvé, abyste nám řekl, jaké výsledky tržní analýzy vedou komisi k tomu, aby se domnívala, že primární automobilový trh je nyní eh, konkurenční a eh, na druhé straně, že sekundární trh je ještě problematický. Za druhé, jaká je vyváženost mezi eh, producenty aut a tímto touto blokovou výjimkou a jak je to zasaženo do legislativního rámce. Je tu nějaká kolektivní dominantní pozice nebo e, dominuje trhu nějaký e, jednotlivý subjekt? Jak vypadá situace na e, sekundárním trhu a na primárním trhu s vozidly? Jsou zajištěny konkurenční podmínky? Za čtvrté, jak je očekávání dopad nového právního rámce na spotřebitele, zejména co se týče nabízených cen a podmínek? Za páté, které z připomínek zúčastněných stran vznesených zejména během konzultací má komise v plánu začlenit do konečného právního rámce? Na závěr, hodlá komise zvážit navržení harmonizujících právních předpisů pro oblast distribuce, například prostřednictvím úpravy směrnice o koordinaci právní úpravy členských států týkající se nezávislých obchodních zástupců, aby všichni obchodníci v členských státech měli stejnou vysokou úroveň ochrany. Děkuji, pane Stojanové. Pan Harbour má slovo. Um, uh, pane předsedo, za výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele velice rád přispěju do rozpravy. Chci především poděkovat eh, kolegům z výboru Ekon za to, že eh, se věnují této otázce konkurenceschopnosti hospodářské soutěže. To Toto je samozřejmě prvek hospodářské politiky, což je velice důležité pro spotřebitele. A my chceme z naší strany zajistit, že prvky, které se týkají spotřebitelů, budou dobře zváženy. Prvky návrhu komise týkající se prodejů služeb a toho druhotného trhu jsou eh, v souladu z velké části eh, se zájmy spotřebitelů. Nikoli eh, však nutně na základě slov DG Competition, ale je třeba získávat více informací o možných Eh, opravách a službách je třeba zachovávat, aby, by, eh, aby byla ochrana životního prostředí při servisních službách, je třeba v nových návrzích možno eh, prosazovat a takovéto typy my budeme toto, tento typ opatření budeme vždy podporovat. Je třeba umožňovat vstup na trh pro nové hráče na trhu s náhradními díly. A Zítra budeme hlasovat o usnesení. Nám jde v tomto usnesení také o dostupnost informací, protože nejsme přesvědčeni, a opravdu nejsme přesvědčeni, že hlavní směry, které jste předložili, jsou dostatečně silné na to, aby zajistil, že technická informace bude dostupná, zejména proto, že by výrobci automobilů mohli své informace poskytovat elektronicky, bez patřičného softwaru a možnosti vyhledávání, takže by nebyly zas tak užitečné pro eh, servisní eh, techniky. A nyní jsme eh, hovořili o tom, jaký, jaký dopad mm, tato opatření mohou mít na prodej a poprodejní situaci. Komise vzala v úvahu problémy spotřebitelů. E, my jsme v našem výboru konali velice e, důležité slyšení. Byli tam zástupci e, prodejců i spotřebitelů. A šlo jim především o to, aby zde byla jasná pravidla na zachování hospodářské soutěži v prodeji náhradních dílů. Už v roce 2002 se o tom začalo hovořit tento parlament už mnohokrát vyjádřil obavy, nicméně komise je zavrhovala, eh, snažila se zjednodušit eh, situaci, aby, aby se vám lépe administrovala ale teď mohou vznikat problémy. A já bych chtěl proto navrhnout, a prosím, podívejte se na důkazy, které o tom jasně máme z našeho slyšení, že jak prodejci, tak spotřebitelé mají velké obavy ohledně distribučního trhu, eh, pokud nebude už platit tato bloková výjimka. Už v roce 2002 Od roku 2002 eh, se zde pořád byla snaha eh, vytvořit rovnováhu eh, mezi prodejci a výrobci. A prodejci mohou potvrdit, že mnoho věcí z toho fungovalo. Také bych měl připomenout, pane komisaři, že zde bylo velké lobování výrobců automobilů, eh, kteří tvrdili, že tato výjimka je nadbytečná. A teď nám prodejci říkají, že tato opatření jsou příliš slabá a výrobci naopak tvrdí, že jim se velice líbí. Podívejme se na to podrobněji. Já netvrdím, že bychom tento celý postup měli Eh, zastavit. Konec konců nám zbírá, zbývá jen pár dní eh, do eh, mm, zahání platnosti nového systému. Ale podívejme se prosím na informace, na údaje, které máme. A ještě bych chtěl požádat komise. Pan Barnier chystá zprávu o hospodářské soutěži v, mm, v dodavatelském řetězci a výrobním řetězci a automobilový průmysl by měl být součástí této, mm, tohoto dokumentu. Také jsem zjistil, že se připravuje dokument o eh, automobilech s nízkými eh, emisemi, elektromobily a tak dále. Ale některá se neuvažuje v těchto dokumentech o trhu s náhradními díly. Ani pan Tajany o tom nemluvil. Mm, chci poprosit pana Tajányho, eh, pana Barniera, aby, nám, eh, aby nás ujistili, že to, co činíme, je opravdu správné, abychom měli důvěryhodnost v tom, co činíme. Děkuji vám, pane Harbore. Pane komisaři, máte slovo. Well, the current uh, regulation on the block exemption expires uh, one june this year and we need to adopt uh, a new regulation before that date so the college of commissioners has placed this issue. budeme muset přijmout nové nařízení k tomuto datu. Eh, to jsou systémy, to, to, co bylo, eh, to, co vyprší k 31. květnu 2010. Eh, to, o čem se diskutuje, co se týče těch našich kruhů a také z kabinety, je to také v rámci přípravy kolegy a to se e, opírá o výzkum v sektoru. Vše se opíralo o výzkum z roku 2006. O dva roky později předložila komise návrh blokové výjimky. Během celého procesu zúčastněné strany Evropský parlament a členské státy Ehm, mohli opakovaně vyjádřit svůj názor. Hodně věcí bylo zohledněno v různých eh, workshopech, seminářích a mimo jiné také zde v Evropském parlamentu. Nedávno, 12. dubna letošního roku, eh, v eh, výboru ECON. Jaké jsou hlavní závěry tohoto konzultačního dlouhého procesu? Za prvé, dozvěděli jsme se něco pozitivního. Spotřebitelé v Evropě Ehm, mají rádi eh, tvrdou konkurenci na eh, trhu s automobily. Máme zhruba 80 eh, modelů od 25 výrobců. Ukazuje se, že opravdu je zdravá konkurence. Máme více výběru než před několika lety. Existují také eh, různé modely od každého výrobce, od každého eh, automobilu. A je těžké říci, že by některý výrobce měl dominující postavení nebo kolektiv výrobců. Eh, máme zde sektorově specifická pravidla, v roce 2002 eh, došlo k celé řadě eh, konsolidací eh, v sektoru. Ovšem očekávala se konsolidace a nedošlo k ní. Místo toho máme velice konkurenceschopný trh. Připustili jsme flexibilitu, co se týče odbytu vozidel a novinky představují také různé podněty s tím, že by se snížily náklady při prodeji vozidel. Eh, odbytové, eh, odbytové náklady představují zhruba 30 ceny vozidla. Jestliže tyto náklady se sníží, tak si budou moci eh, všichni producenti snížit, zlepšit své pozice. Vím, že existují různé obavy co se týká ochrany smluv, eh, například eh, smluv pro obchodníky s automobily. Multibranding i nadále existuje, což je také jeden z důležitých bodů. Eh, je, to, je tomu tak v zemích, kde máme velké obchodníky s automobily, například ve Spojeném království, a nebo mm, oblasti s nižší hustotou obyvatelstva, eh, kde jeden obchodník prodává několik značek. To se stalo již před rokem 2002 a je to i nadále realitou o 8 let později. Tehdy, ale i nyní je nejdůležitější prodejní model single branding, čili prodávání jediné značky. Eh, výrobci automobilů zavádějí nové formy, nové způsoby prodeje vozidel. 67 vozidel se například prodává eh, v Německu eh, prostřednictvím prodejců. Předtím, než vstoupilo na řízení, to bylo 90 Ovšem došlo k nejrůznějším konzultacím, včetně tady v parlamentu a byla eh, vypracována celá řada opatření, co se týče multibranding. Chtěl bych upozornit na to, že navrhujeme přechodné období, které eh, v tom případě bude stávající nařízení platit pro odbytový trh ještě do roku 2013 a také ti, kteří investovali do mm, prodeje multibranding, eh, tak budou mít dost času na to, aby amortizovali své náklady. Navrhli jsme eh, tyto modely, protože eh, se říká, že není možné, že by to bylo příslušným nástrojem pro vyrovnání rozdílů. Ostatně tato záležitost eh, spadá do oblasti obchodního práva. Eh, právě konkurenční právo by nemělo omezovat eh, vztahy mezi jednotlivými účastníky trhu. Je třeba se vším zacházet přiměřeně když zasahujeme do trhu. V procesu konzultací jsme se dozvěděli také celou řadu nepříliš pozitivních věcí. Náklady na opravy se staly dražší a opravy a údržba vozidel je důležitá nejenom pro spotřebitele kvůli, bezpečnosti a jistotě, ale také kvůli celkovým nákladům, protože to představuje zhruba 30 veškerých nákladů na provoz vozidla. Dalším důležitým aspektem je Například to, že existuje omezený eh, přístup k náhradním dílům u eh, opravárenských dílen, které nemají eh, příslušnou koncesi. A proto se musíme postarat o to, aby nebyly vyčleněni z trhu. Mělo by to vést ke zlepšeným opravárenským službám a k nižším nákladům údržby. Naším cílem je zlepšit v následném trhu eh, situaci a také snížit náklady v oblasti oprav a údržby. Eh, opravárenské díly mají sice lepší postavení, než mají prodejci, ale navzájem mají, stojí ve velké konkurenci k sobě. Nemusíme se tedy odklánět eh, od eh, úpravy, co se týče blokové výjimky, která vstoupí tento měsíc eh, v platnost. Komise a zejména naše oddělení se bude velice pozorně zabývat děním na trhu a pak také podáme komisi patřičnou zprávu proto, aby mohla být zavedena pravidla hospodářské soutěže. Děkuji. Děkuji. Nyní se dostáváme k řečníkům z jednotlivých frakcí. Prosím, pan Karas. Vážený pane komisaři, dámy a pánové, eh, slyšeli jsme už hodně věcí. Eh, tímto ústním dotazem a přípravou rezoluce bychom chtěli pomoci obchodníkům s vozidly středním a malým podnikům dát svůj hlas. Chceme jim dát svůj hlas, protože tento hlas nebyl v posledních letech dostatečně vyslyšen ze strany komise. E, vyjadřovali jsme celou řadu pochybností, protože právě docházelo k nerovnému zacházení obchodníků vůči e, e, producentům. Hovořilo se o, například o snížení konkurence kvůli problémům eh, mezi eh, malými a středními obchodníky, ale nedostali jsme žádnou odpověď. Za minutu 12, eh, to znamená, bylo to těch, chtěl bych vás vyzvat, abyste těch 21 dnů do příslušného data, do toho 30. května využili na to, abyste naše návrhy zapracovali do návrhu nařízení, abyste vyšli vstříc všem obchodníkům motorových vozidel. Prosím, prosím, vyslyšte parlament a e, berte slovo e, obchodníků s vozidly vážně, protože to pomůže skutečně malým a středním podnikům v této oblasti. Děkuji, pane Nyní a půl. E, pan Ludikson. Tak, ordet. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych položit čtyři otázky. Za prvé, je opravdu velice nešťastné přiklánět se k tomu, že malé a velké podniky jsou postaveny v automobilovém průmyslu proti sobě, mají rozdílné zájmy a já si myslím, že se musíme soustředit na to, abychom vytvořili určitý právní rámec, aby mohli efektivně spolupracovat. Za druhé, je důležité, aby konkurence především s novými vozidly byla zlepšena na tomto trhu. V posledních letech existuje celá řada dobrých příkladů, které to dokazují ukazují. Doufáme, že podobný pozitivní vývoj uvidíme i na následném trhu. Za třetí je důležité, aby komise skutečně aktivně podporovala konkurenci na trhu eh, s novými vozidly a dozorovala ji také. Tento dozor by měl pokračovat, neboť všichni zájemci by měli pokud možno rychle vědět, jaká pravidla pro ně budou platit od června 2013. Za čtvrté, Diskuze musí být vedeny také o tom, jak tato, tento přechod pro, k zelenému prostředí, k zeleným autům bude probíhat. Je to nutné a pravidla soutěže musí být flexibilní také subvence pro elektromobily a pro jiné typy vozidel musí být využity, musí být vytvořena pravidla, vytvořena pravidla, která zajistí, že nikdo nebude znevýhodňován. Děkuji panu Ludvigsonovi a nyní pan Busoji. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Oprava auta, to je spojeno s velkými náklady pro do, rozpočet domácnosti. Hlavním cílem této politiky je e, udržet přístup pro spotřebitele k těmto opravám. Já, jakožto zástupce občanů a spotřebitelů, si dělám vážné starosti e, e, ve spojení s revizí s touto blokovou výjimkou. A sice z následujících důvodů. Slyšel jsem také argumenty pana komisaře a Vím, že tedy tvrdí, že toto ustanovení nyní už nepotřebujeme, ale konkurenční cíle, že už byly tedy dosaženy. V zásadě nejsem ovšem proti tomuto odstranění té blokové výjimky, protože by to nebylo spojeno s rizikem pro spotřebitele. Potřebujeme tyto tři roky přechodného období, abychom to e, využili k ověření těchto ustanovení. Nemůžeme si tady zastírat, že zde dominují tomuto trhu velkovýrobci. Já jsem slyšel také názor komise o tom, že e, tento trh nesmí být, tyto podíly na trhu nesmí být zneužity. Já tady Mám na mysli blokovou výjimku, která by měla být pro opravy a údržby zachována. Dělám si starosti o následný trh neboť spotřebitelé jsou nuceni na určitém místě obracet se k těmto výrobcům to opravdu zavádějící pro spotřebitele. Potřebujeme také určité řešení, které by nám pomohlo. Proto vyzývám komisi, aby se tedy eh, chopila realizace opatření, která zamezí tomu, že se spotřebitelé budou navzájem potírat. Děkuji panu Bušoji a nyní pan Šimanský jednu minutu. Pane komisáři, nový vůz pochází z 80% od nezávislých výrobců. Na druhé straně mají eh, výrobci automobilů také eh, bezmeznou moc nad eh, prodejci náhradních dílů a prodejci automobilů. Musíme se postarat o to, aby automobilový trh se nestal oligopolní záležitostí. Spotřebitelé musí mít možnost si volně zvolit vozidlo i svého opraváře. Musíme bojovat proto, aby ta, eh, výrobci automobilů nezneužívali záruky a také dílny s příslušnou koncesí se musí postarat eh, dodávat i příslušné náhradní díle. Jestliže odpadne garance, tak eh, zůstane volná volba spotřebitelů v pouze fikcí.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 Zase jsem vypadla, jak je to možný? Dále pan eh, Eňa. Děkuji vám, pane předsedající. Pane komisaři, Hovoříme teď o tom, v jaké situaci žijí eh, distributoři ehm, a v jaké eh, na druhé straně výrobci automobilů, tento sektor už je postižen krizí a bez něj bychom se ocitli ve velkých eh, problémech. Požadavky výrobců automobilů eh, by byly eh, neúnosné pro drobné opravny. Nejde tu jen o hospodářskou soutěž, ale je tu konkurence mezi výrobci automobilů a distributory Není to jen otázka obyčejného automechanika, eh, který by snad chtěl eh, ohrožovat trh nebo mu nějak dominovat, eh, protože se nejedná tady o konkurenci mezi takovými typy pracujících. Realita v celé Evropské unii vypadá tak, že je tu i konkurence mezi distributory a mezi e, výrobci. Komise hovoří o tom, že jsou tu někteří malí hráči, kteří by si přáli mít větší jistotu e, oproti výrobcům aut, jejichž postupy jsou opravdu pohoršující. Je to skutečně e, boj Davida proti Goliáši a teď ale komise zajistila, že Goliáš vyhraje diskuze, která eh, vedla ke zrušení výjimek, je špatná, je to chybné, eh, jsou to chybné kroky, omezují se tím záruky eh, pro malé obchodní. Jednu minutu, paní Tikao. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. automobilový sektor Evropské unie obsahuje výrobce nebo zahrnuje výrobce a také výrobce náhradních dílů. Tyto sektory musí zůstat konkurenceschopné. Bezpečnost dopravy je ovlivněna konkurencí na trhu s náhradními díly. Komise by se měla postarat o to, aby na trhu s náhradními díly byla konkurence efektivní, aby ceny za náhradní díly byly také ceny, které lze zaplatit. Jestliže si koupíme auto, tak eh, si musíme mít možnost vybrat, eh, musíme mít také možnost získat náhradní díly bez ohledu na to, kde si auto koupíme. Nový rámec by měl malým a středním podnikům umožnit, aby měli lepší podmínky, podle nichž by mohli pracovat. Podniky nemusí být závislí na velkých výrobcích nesmějí dokonce být závislí na velkých výrobcích a ustanovení musí také zohledňovat definici konečného spotřebitele a leasing. Dvě minuty paní Esajach. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Doposud jsme vyslechli a je zcela jasné, že parlament si dělá opravdu velké starosti o e, obchodníky s auty a o rovnováhu mezi výrobci automobilů a samozřejmě také o rovnováhu mezi službami, které jsou poskytovány spotřebiteli. Tato rovnováha je opravdu jasná ve Finsku a v jiných skandinávských zemích, kde jsou celé regiony pouze řídce osídleny. Potřebujeme jasné předpoklady, aby i pro spotřebitele byly k dispozici dobré služby, které budou spotřebiteli zaručeny prodej aut ve Finsku v tomto roce bude činit 100 tisíc pro obyvatelstvo pět mil, v počtu 5 milionů a proto je absolutně nutné, aby situace díky těmto změnám nebyla zhoršená, aby se nezhoršila. Dosavadní nařízení se osvědčilo a teď je otázkou, proč bychom vlastně toto nařízení měli právě v současné době měnit. Také možnost poskytovat služby spotřebitelům v říce osídlených oblastech nesmí být omezená nebo ohrožena. Musíme mít jasno a musíme se zamyslet nad těmito oblastmi, což je pro nás velice důležité. Eh, Prosím, pan Karas. Pane komisáři, vy jste nám teď naslouchal a chtěl bych říci, že si můžeme myslet, že existuje rozdíl mezi teorií a praxí. A ještě jednou mohu apelovat eh, na to, co jsem řekl již v roce 2009 eh, předsedovi komise a komisařům. Máme eh, prostě právo Eh, pro eh, výrobce automobilů, pro prodejce automobilů a také opravárenské díly. Je to nejistota a nejlepší by bylo, aby toto nařízení bylo prodlouženo. Ovšem, eh, to, co se chystá, ještě zvýrazní problémy máme různé národní pravidlo v různých státech. Kromě toho máme etický kodex pro prosazovací mechanismus. Co se týče 30% hranice prodeje náhradních dílů, to chceme ponechat. Chceme také více autorizace pro opravárenské díly. Směrnice ta říká dosti a také eh, je možný přístup eh, ke všem technickým podrobnostem. Nejdůležitější věc ovšem jste vynechali a to se týká eh, prodeje mnoha značek, prodloužení lhůt a tak dále. Prosím, měli byste zde se také opravdu zasadit o drobné střední podniky, protože prodej uh, značek je součástí eh, konkurence, je to součástí ochrany. My chceme více hospodářské soutěže, ale chceme také eh, více možností pro eh, malých, drobných a středních podniků, protože jinak to bude silně zredukováno. Prosím, vážně se zabývejte to, co požaduje trh, to, co požadují podniky a také to, co požaduje parlament a ještě jednou zdůrazňuji, abyste využili těch 21 dnů, které vám ještě zůstávají. Děkuji, pane Karase. Nyní se dostáváme ke Catch the Eye. Pan Rubik. Vážený pane komisaři, téměř všichni řečníci se již eh, vyjádřili pro to, aby eh, byla úprava příznivá pro drobné a střední podniky. Potřebujeme mít eh, také dobrou situaci v oblasti zaměstnanosti. Pro vás je důležité, aby zůstala konkurence, hospodářská soutěž, ale obchodníci, jestli jsou drobní nebo velcí, tak hospodářská soutěž musí fungovat. A myslím si, že právě v oblasti automobilů automobilů má ta, právě spotřebitel také na fungující e, hospodářskou soutěž. A ne, že byste vypracovávali pouze, e, že by měl e, spotřebitel pouze jednostranný systém, kde není žádná možnost volby. A právě možnost volby je důležitá pro venkov. To znamená celoplošné zásobování právě venkovských oblastí. Bylo to již řečeno, máme málo času, ale měli bychom tento čas efektivně využít. Děkuji. Kelly. Děkuji. Pan Kelly. Eh, eh, Děkuji. Všichni se asi shodneme na tom, že auto už není luxus, ale nutnost. A před několika týdny mi to bylo velice jasně ukázáno tím vulkanickým oblakem, protože se dal používat eh, buď eh, auto, nebo eh, trajekt, nebo vlak, aby člověk se vůbec někam dostal. Proto tedy lidé potřebují mít možnost volby Nicméně eh, nesmíme dělat eh, kroky tak, abychom postihli malé obchodníky, eh, ty, kdo poskytují služby nebo distribuují automobily v malých centrech, aby tak uspokojili trh a pracovali na, ve velice obtížném prostředí na trhu. Stejně se připojuji tedy k předřečníkům, že je třeba zajistit životaschopnost těchto drobných a, a středních podnikatelů. Děkuji, pan Paska. Úvodem povedať, že rozumím... Na úvod bych chtěl říct, že rozumím úsilí na zajištění volného výběru spotřebitelů při volbě autoservisu. Na druhé straně vidím objektivní omezení absolutní volnosti v této oblasti. Nikoho by asi nenapadlo poslat evropský Airbus do servisu od Tupoleva, tak eh, majitel automobilu je také odkázaný na pracovní postupy a technologii výrobců svého automobilu. Pokud výrobce automobilu poskytuje zákazníkovi záruku na automobil, má i právo od zákazníka ožadovat, aby údržba byla e, eh, prováděna podle předepsaných předpisů. Pokud se s žádostí o údržbu nebo opravu obrátí na servis, který není patřičně vybaven, ať personálně či technologicky, riskuje, že práce nebude dobře vykonaná a může i poškodit auto. Pokud chceme chránit spotřebitele, nemůžeme čekat, že všechny autoservisy budou stejně schopné poskytovat všechny služby pro jakoukoliv značku. Co by zákazník upřednostně dobře vybavený servis s dobře, dobře školenými pracovníky pro danou značku. Specializace a vyvážený vztah s výrobcem je nejlepší cesta i pro zákazníka. Děkuji. Pane komisaři, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedající. Nejprve tedy srdečně děkuji za vaše vystoupení a děkuji také všem poslancům, kteří se vyjádřili v této rozpravě. Srdečně děkuji nejenom za dnešní příspěvky, ale za veškeré příspěvky, které byly mimořádně zajímavé a jsou také pro nás nesmírně důležité, především s ohledem na celý proces, který byl velmi dlouhý, to už jsem řekl, došlo k celé řadě konzultací ve všech směrech. Vyslechli jsme si také Evropský parlament, poslance, z různých výborů parlamentu. Všichni se zabývali tímto tématem, konkurenceschopnost prodejců automobilů a podobně. Slyšeli jsme také zástupce členských států, všechny zúčastněné branže. Všichni chtěli vyjádřit svůj názor. Cílem všech konkurenčních soutěžních ustanovení spočívá v tom, abychom eh, šetřili a chránili spotřebitele. To je náš hlavní cíl a naše hlavní přání. O to nám také jde v případě všech předpisů, které předkládáme. Pokud se spotřebitelé rozhodují, tak činí velice důležité rozhodnutí, protože mnozí z vás to tady řekli, jedná se o skutečně velké výdaje pro celou řadu rodin, když si kupují auto, když jdou k obchodníkovi, chtějí se dozvědět něco o ceně, o kvalitě, chtějí mít mít možnost porovnávat a proto je také možné aby se o tom informovali podrobněji, než tomu bylo v minulosti. Mohou si vybírat bez jakýchkoliv překážek mezi různými konkurenty a já si myslím, že s tímto novým nařízením se možnost volby zvětší. Spotřebitelé musí a mít možnost volit i s ohledem na služby prodeji, po koupi auta. Například si musí si vybírat mezi servisem, kde bude auto opravováno. Tyto servisy patří buď to výrobci, anebo také ne, nebo jsou nějak spojeny s výrobcem, anebo také ne, ale mají odpovídající technické informace, to je nutné a musí mít samozřejmě také potřebné náhradní díly a specifikace. Toto všechno se za pomoci tohoto návrhu komise zlepší. Prosím, prosím, dávejte pozor na to, co je v textu, který znáte. Znáte tento návrh a prosím vás, Věnujte pozornost také pokynům, které zde jsou obsaženy. V budoucnu nám to přinese více výhod, než tomu bylo v minulosti. Malé a střední podniky jsou takto oslovovány. Co se zde stalo? S velkou pozorností jsme tady naslouchali eh, vašim příspěvkům. Co se teď stalo s těmi malými obchodníky v posledních letech? Narostl jejich počet nebo se snížil? Má to výhody nebo nevýhody na konkurenčním distribučním trhu? V zásadě za to byli asi poškozeni, protože narazili na překážky. Nařízení z roku 2002 když jsme ho tedy připravovali, tak jsme samozřejmě nechtěli žádné nevýhody a později jsme zjistili, že tyto nevýhody vznikly a proto to chceme skorigovat. Co se teď stane s těmi servisními díly nebo s dodavateli náhradních dílů? Mají určité potíže, které za pomoci nového nařízení zvládnou. Tyto potíže zmizí a proto tedy navrhujeme nařízení a pokyny, které dají eh, možnosti a zlepší šance malým a středním podnikům vlastně pro celý řetězec počínaje výrobci až po opraváře obchodníci které jsme si také vyslechli eh, nejenom eh, pomocí konzultačních textů, ale také přímo na konzultacích, kterých se účastnili. Tyto eh, konzultace byly opravdu konstruktivní, ale v některých členských státech jsou výrobci, kteří mají silné zastoupení na trhu, ale máme zde i celou řadu malých obchodníků, kteří jsou spokojeni s tím, co nyní navrhujeme a byli spokojeni také s tím, co existuje od roku 2002. Je tady celá řada aspektů, z nichž tito obchodníci ovšem neprofitovali, ale byli spíše znevýhodňováni v ne, ve svůj neprospěch a ve prospěch velkých výrobců. A nyní tedy ke lhůtám. Vytváříme ochranu, zohledňujeme také výjimky všude tam, kde jsme toho názoru, že dnešní nařízení pro automobily má vertikální působnost, ale i tam, kde jsou určité nevýhody, můžeme zohledňovat to, kdy tu situaci, kdy není konkurence chráněna. Máme zde také specifická nařízení, proto mohu říci, že sdílím vaše obavy, ale vaše obavy budou nyní v tomto novém nařízení lépe zohledněny, než tomu bylo v minulosti. Ne proto, že jsme teď šikovnější, než tomu bylo před několika málo lety, ale protože jsme se poučili ze zkušeností. Musíme si vyslechnout jiné názory a samozřejmě musíme se z nich také poučit. Děkuji. Hlasovat se bude zítra. Přejdeme k dalšímu